Dobrý den, srdečně vás vítám na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Zahájíme tedy s naším jednáním. Pořad jednání máte k dispozici, žádná změna neznáma není. A toto jednání se přenáší na internetu. Na úvod naší zkuze jste chci Eh, přivítat našeho nového člena Davida Bogena za sociální demokraty. Děkuji. Srdečně se víkáme, jsme rádi za každou posilu. A nyní bod eh, číslo dvě. Tady bych vám ráda oznámila, jaké jazyky eh, můžete poslouchat. Je to i v Cont News. A pak také máme hlasování, takže prosím, připravte si své elektronické hlasovací karty, zápis z jednání 13. do 2 a 27. 28. Eh, února máte v dokumentech a vždy platí, že pokud do konce naší schůze nebude vnesena nějaká zámiska, eh, námitka je považován za přijatý. A nyní jsme u čtvrtého bodu na pořadu na nákladová efektivnost sedmého programu pro výzkum. Naše eh, zpravodajky jsou paní Martina Dlabajová a Ines Ayala Sender, která bohužel onemocněla před nedávnou dobu, takže ji přejeme, aby se brzy, brzy uzdravila. Dáváme slovo eh, tedy druhé spolu C paní Dlabajové a co se týče ještě nemoci paní Sender, eh, z tohoto důvodu odložíme lhůtu pro předkládání pozměňovací náhodu o týden asi tak do 3. a 3. 4. dubna. Takže nejdříve dávám slovo Martině, prosím. Děkuji, paní předsedající. Je mi velice líto, že tady Ines se mnou dnes není. Doufám, že se mi podaří ji nahradit, ale to, co vidíte jako návrh zprávy, je naší společná práce a je důležité, abyste to měli před sebou. Já se k tomu budu vyjadřovat, vyslechnu vaše vyjádření a potom se na ně podívám společně s Ines. E, ta spolupráce byla zajímavá a užitečná a jako někdo, kdo se zabývá spíše výkonností, přidanou hodnotou a účinností než eh, prostou chybovostí, jsem ráda, že můžeme prezentovat zprávu o hospodárnosti sedmého výzkumného programu se závěrem, že komise si vedla dobře v řízení sedmého rámcového programu a že eh, veškeré výtky soudu byly víceméně komisí vzaty v úvahu při řízení eh, FP7. Eh, reprezentovalo eh, to celkový rozpočet, rozpočet 55 miliard, což představuje asi 3 celkových výdajů na výzkum a vývoj v Evropě, nebo 25 eh, konkurenčního financování celkem a podobným závěrům také dospěla skupina expertů v roce 2000. 2015. Eh, vysoká skupina expertů potrhla, že FP7 za prvé eh, podporuje eh, excelenci ve vědě na jednotlivé institucionální úrovni, propaguje průlomový výzkum pomocí nápadů a myšlenek a ve spolupráci s Evropskou radou pro výzkum, výzkumem podporuje eh, oblast výzkumu eh, důrazem na spolupráci a výstavbou eh, celkových sítí a důrazem na tematické výzvy a podporuje výzkumníky v celé Evropě a vytvořila nezbytné podmínky pro otevřený trh práce pro výzkumníky a v neposlední řadě propaguje i investice do výzkumu a infrastruktury a vývoje. V rámci sedmi let FP7 bylo e, podáno více než 139 tisíc e, projektů, z toho bylo asi 25 tisíc projektů vysoké kvality. E, mezi 29 tisíci organizacemi, které dostaly financování, byly také univerzity, které požádaly o 44 financování FP7 výzkum a technologie a tyto Eh, organizace představí druhé místo, 27%, eh, malé střední podniky 7% a velké soukromé společnosti 11%. Musím ale říci, že eh, jsme poukázali i na některé problémy, které je potřeba pomocí modernizace v rámci Horizontu 2020 odstranit a je potřeba je odstranit i v rámci přípravy na 9FP jako větší pružnost mezi rozpočty těch různých podprogramů na, te, na tu pružnost musíme klást eh, důraz, eh, paušály na nepřímé, eh, nepřímé náklady, jednotná strategie auditu, jednotný portál pro účastníky a ještě některé další, to naleznete v návrhu zprávy. Také je třeba vzít v úvahu otázku Brexitu, kdy začíná týden Brexitu Spojené království opouští Evropskou unii nejenom z hlediska rozpočtu, ale i z hlediska perspektivy eh, týmové spolupráce na poli výzkumu a vývoje. Mnoho týmů spolupracuje s týmy ve Spojeném království a to je třeba vzít v úvahu. Britské organizace Eh, dostali 1 miliardu eh, celých 27 eh, euro v roce 2014 a to představuje 15 z celkového počtu a 1,18 miliardy euro ve výzvách na rok 2015 to je 15,9 z celku. A toto je největší podíl evropského financování, který ten rok dostal jaký členský stát. Takže mě velice zajímá, jak se na to bude dívat komise na budoucnost a na budoucí spolupráci eh, s výzkumnými týmy ze Spojeného království. Konečně chci říci, že obecně hospodárnost je třeba měřit i s ekonomikou, účinností a eh, účelností. To je to, co zde známe pod pojmem eh, inteligentní finanční řízení. Je potřeba dosahovat eh, eh, cílů ve strategii. Na poli inovací je to někdy velice obtížné a je také velice obtížné zajistit tedy inteligentní finanční řízení, protože někdy i chybovost v projektech může výzkum posunout kupředu, když se ve výzkumu narazí na nějakou slepou uličku. Takže vždy to bude náročné pro výzkum a inovace, eh, jak změřit skutečné úspěchy a plnění evropské eh, strategie. Eh, tolik ode mě, ráda si vyslechnu vaše vyjádření a ráda také od vás získám pozměňovací návrhy, vyjádření k našemu návrhu zprávy a také zde děkuji Inés za spolupráci, těším se na vaše vyjádření. Děkuji. Já, herzlichen Dank. Děkujeme mnohokrát. Ráda bych hned předala slovo komisi za generální ředitelství pro výzkum. Jestli pan Beb, máte slovo, prosím. Děkuji, děkuji také za tu zprávu, kterou jsme přečetli s velkým zájmem. Je tam řada dobrých, eh, řadu věcí ještě musíme vylepšit. my toto bereme velice vážně my máme naplánováno s vámi eh, za, asi za dva měsíce další slyšení. A již teď je užitečné začít uvažovat o eh, FP9. Máme velice dobrou výkonnost, co se týče provádění Horizontu 2020. Teď se zamyslíme na cílech pro politiku pro budoucnost, to je také důležité. Je eh, pravdou, že hospodárnost se obtížně měří objektivně, Eh, my jsme si povšimli, že to, co jste vlastně při výpočtech hospodárnosti ve zprávě vzali v úvahu, je zvláště významné a my tyto eh, informace také zapracujeme do dalších zpráv, monitorovacích zpráv, takže možná uvidíte eh, každým rokem některé ty součásti toho inteligentního finančního řízení, jak na něj klademe důraz. Co se týče Brexitu, jak víte, já nejsem splnomocněnce nějak detailně vyjadřovat o Brexitu. Každý ví, že Spojené království je významným účastníkem rámcového programu. Všichni my eh, v RTD rozhodně doufáme, že ta spolupráce bude pokračovat. Víme, že i většina britských výzkumníků má o pokračování zájem, ale to zbývá k vyjednávání a o tom vám teď mnoho říci nemohu. Děkuji tedy za tu zprávu. I nadále se těšíme na spolupráci s vámi a budeme pracovat až do června na další, budeme čekat na další zprávu. Děkuji. Myslela, řekla jsem si, že se nejdříve vyslechnu váš příspěvek, bylo to velice omezené. A e, my jsme určité potíže měli s tímto programem. A zajímalo by mne, kolik soudních procesů probíhá, e, jaké členské státy, jakých států se tyto soudní procesy týká, jakých států, kolik vyšetřování OLAF stále probíhá, kolik je jich již uzavřena, kolik je ještě tedy neuzavřené, nedokončeno, kolik jich probíhá. A ve zprávě se říká, že asi 95 veškerých prostředků podléhají um, auditu. A co se tedy děje s tím zbytkem, který tedy auditu, auditem ještě neprošel? E, projde auditem či ne. A dále otázka k paušálám. Myslím si, že ten největší problémy byly k tomu, že se potom zpětně dopočítávaly ty paušály. Bylo by tedy dobré, kdybyste nám mohl říct, jak aktuálně se k tomu stavíte, jak e, s tím zacházíte a jaké závěry do budoucna jste si učinili pro sebe ohledně těchto paušál. To by bylo tedy za mě já bych vám ráda hned předala slovo, neboť mám pocit, že nikdo jiný se o slovo nehlásí, takže prosím, pane Merku. Okay. Um, for the number of legal procedures... Co se týče počtu soudních eh, řízení a řízení OLAV, kolik eh, jich je otevřených, kolik jich běží, kolik je uzavřeno, to vám budu muset eh, odpovědět písemně, nevím, co se týká RTD, ale eh, ta řízení probíhají, takže vám pošlu seznam všech těchto řízení. 59% je zauditováno, takže 8 až 9 nákladů které byly vyžádány, byly na místě zkontrolovány auditory, ale když eh, vlastně zkontrolujete eh, žádosti o eh, platby jednoho příjemce a jsou v pořádku, máte víceméně poměrně tedy klid, co se, i co se týče ostatních a naopak. Tak jsme se dostali k těm 59%, což je přímá a nepřímé pokrytí. Zbytek eh, ještě prozatím nebylo zauditováno, ale je to připraveno k výběru pro audit. Takže jsme provedli opravdu eh, vysoký počet auditů. Máme široký program kontrol, někde dokonce až příliš široký. Slibovali jsme si, že to pro eh, Horizon 2020 bude o něco méně, že by stačilo 7 příjemců, ale nakonec je to více. Co se týče paušálů, ty paušály eh, v rámci horizontu 2020. S tím se začalo od začátku, žádné zpětné dopočítávání tam se eh, neprovádí. Jestli to eh, tak bylo i v FP7, nevím, ale nevím, jestli jsem tomu správně porozuměl, nevím vlastně, co to je, to zpětné, to, ty zpětné výpočty, ty zpětné výpočty, možná jsem to budu dobře nerozuměl přes překlad. Otázka byla, jak velký je podíl, ta částka, která byla ze sedmého programu vyplacena právě prostřednictvím paušál a jak eh, velké byly pak to zpětné ověřování těch paušál, které se týkalo přiměřenosti těch paušál. Hovoříme, nebo dozvídáme se z článků v novinách, o tom, že docházelo k takovému zpětnému ověřování těch paušál a pokud jsem eh, si ty články správně přečetla, správně je pochopila, tak eh, takovéto paušály, to dopočítávání vedlo, dopočítávání vedlo k tomu, že veřejnost se k tomu stavěla poněkud kriticky, že to zbudili s tou nevoli. Takže mohl byste nám to nějak ještě osvětlit? při nastavování e, paušálů v komisi to je potřeba jaksi velice pečlivě nastavit, protože je, jsou, se liší ty nepřímé režijní náklady, ale nevím, že by s tím měly být nějaké velké problémy a paušály se, jsou vlastně nejsou předmětem auditu. To je vlastně taková částka, která se vydá. Takže chcete k tomu e, vidět nějaká procenta a to vám e, písemně napíši Eh, měli jsme, co se týče těch před, eh, nepřímých nákladů, 25 eh, a 30 takže, takže k tomu vám ještě pošlu, kolik toho vlastně bylo celkem. Děkuji. Ještě nejsem dementní, takže si vzpomínám na to, na co jsem se ptala a vy jste uh, mi neodpověděl, takže by bylo hodné, kdybych takovou odpověď dostala od vás. Děkuji vám. Nikdo další se tedy o slovo nehlásí a proto budeme na závěr zpravo paní zpravodajka. Děkuji, paní předsedající. Eh, Mě je líto, že ta debata byla tak krátká, protože by si rozhodně to vyžádalo více času a jít do větších podrobností, ale snad to proběhne v rámci Eh, pozměňovacích návrhů, protože i já sama nějaké připravuji a zaměřuji se na to, o čem už jsem hovořila. Flexibilita mezi rozpočty různých podprogramů, lepší flexibilita, zjednodušení a lepší vodítka pro příjemce. Také bych ráda viděla lepší účast průmyslu a podniků na programu. Takže to budou moje pozměňovací návrhy. a doufám, že ten návrh se trochu rozšíří ve finále, protože co se týče eh, toho prvního nástřelu, tam jsme byli poněkud omezeny rozsahem, takže to obohatíme o pozměňovací návrhy. Děkuji vám za veškeré odpovědi, které jste nám eh, poskytl v rámci přípravy návrhu zprávy a obrátíme se na vás zase s dalšími otázkami. Děkuji. Děkuji, tím jsme dospěli k konci tohoto bodu na pořadu jednání a protože jsme naplánovali hlasování na čtvrtou hodinu odpolední, tak je zde otázka, můžeme začít již nyní hlasovat? Budou mít frakce dostatečný počet členů, který potřebují? Je to stanovisko kolegy Ali a pak eh, ta pětka. Takže můžeme hlasovat? Dobrá, takže se dostáváme k bodu 5, což je hlasování o výroční zprávě o ochraně finančních zájmů EU. Je to za rok 2015. Spravodajka je paní kolegyně Pitera. A bylo by dobré abychom měli alespoň hlasovací seznam. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen. Pozorňuji vás na to, že při hlasování o absolutoriích jsme zapomněli na to hlasovat o stanovisku Jury o soudním dvoru. To je mi velice líto a proto bych ráda začala právě s tímto hlasováním. Je to tedy absolutorium soudního dvora. Prosím. Paní předsedkyně, abych vás poprosila, abyste posečkala asi pět minut, neboť my ještě tady nejsme všichni. Děkuji. Přerušuji zasedání na pět minut a pak začneme tím, že budeme hlasovat o stanovisku jury o absolutoriu pro, uči... pro soudní dvůr a potom se tady dostaneme dál. Ich sehe, dass die Reihen sich füllen. Genau. Ja. Vidím, že se řady plní a proto tedy budeme hlasovat. Hlasujeme o stanovisku jury. Týká se to absolutoria soudního dvora. Mohu, můžeme to vyřídit en bloc? Máte někdo něko, něco proti? Není tomu tak? Takže hlasujeme en bloc. Jury 4, jury 7, jury, jury 6, jury 7 a jury 9. Nikdo nic proti tomu nemá? Kdo je pro? Prosím, zvihněte ruku. Děkuji. Proti? Zdrželi se? Bylo to jednomyslně přijato. Děkuji vám. Tím, co jsme tedy vyřížděli tu práci z minulého týdne a jsme e, u zprávy kolegyně Pittery. Přeje si paní zpravodajka slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Pouze bych ráda podotkla, že jsem změnila své doporučení. Jde o návrh Libe 5. Původně jsem tam navrhovala plusko a nyní po analýze, kterou jsem provedla, navrhuji, abychom tam měli mínus. Děkuji vám. Už můžu? Ja, auf der Seite 3 finden, Sie das. Tady, strana 3, odstavec 8b nový, je to pod postavcem 8b nový, to je obrovské hlasování, takže začínáme kompromis 1, pro, proti, Strželi se, přijato. Návrh 32, pro, proti, Strželi se, schváleno. Návrh 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 ve dvou částek první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 37 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Třicítka pro, proti, zdrželi se přijato. 31 Zam... Proti zdrželi se zamítnuto. 42 <clears throat> pro, proti zdržel se zamítnuto. 44 pro, proti zdržel se schváleno 45 pro, proti zdržel se schváleno 46 pro, proti zdržel se schváleno 47 pro, proti zdržel se přijato. Regi 7 pro, proti zdržel se přijato 48 pro, proti zdržel se zamítnuto 49 pro, proti zdržel se. To zkontrolujeme 49 kontrola. Zahajuji. Zamítnuto. 50 pro. 41 pro. Paní předsedkyně se omlouvá. 40 neodpadá, takže 40 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 4, 51 pro, proti, zdržel se, P, zamítnu 52 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 53 pro, proti, zdržel se, schváleno. 54 pro, proti, zdržel se, přijato. 55 pro, proti, zdržel se, přijato. 56 pro, proti, zdržel se, přijato. 57 pro, proti, zdržel se, přijato. Libe pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Chcete to zkontrolovat? Libe 6 pro, proti, zdržel se, schváleno.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 72 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 73 pro, proti, zdržel se, schváleno, 74 pro, 74 odpadá, omlouvám se, 75 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 76 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 77 pro, proti, zdržel se, přijato, 78 pro, proti, zdržel se, přijato, 79 pro, proti, zdržel se, přijato, 80 pro, proti, zdržel se, přijato, 81 pro, proti, zdržel se, přijato, 82 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato, 86 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 87 pro, proti, zdržel se, přijato. 88 pro, proti, zdržel se, přijato. 89 pro, proti, zdržel se, přijato. 90 pro, proti, zdržel se, přijato. Regi 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Regi 8 pro, proti, zdržel se. Můžeme Regi 8 zkontrolovat. Kontrola, prosím. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale nebylo to zcela jasné. Ano, bylo to zamítnuto. 91 pro, proti zdržel se přijato 82 pro, proti zdržel se přijato 83 pro, proti zdržel se schváleno 80, 94 pro, proti zdržel se přijato 95 pro, proti zdržel se zamítnuto 96 pro, proti, zdržel se přijato 97 pro, proti, zdržel se přijato 98 pro, proti, zdržel se 89 pro, proti, zdržel se 100 pro, proti, zdržel se přijato 101, odpadá 102 pro, proti, zdržel se zamítnuto 103 pro, proti. Můžeme zkontrolovat 103, prosím. 103. Konec hlasování. Bylo to přijato. 104 pro, proti, zdržel se přijato. 105 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 107 pro, proti, zdržel se přijato. 108 pro, proti, zdržel se přijato. 109 pro, proti, zdržel se, přijato. 110 pro, proti, zdržel se, kontrola 110. Někteří kolegové nezdvihají pořádně ruce. Konec hlasování. Zamítnuto. 111 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdržel se přijat 113 pro, proti, 112 pro, to bylo jasně pro 112. Kontrola skončila. 113 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 115 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 116 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se, zamítnuto, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato, regi 10 pro, proti, zdržel se, přijato, regi 12 pro, proti, zdržel se, přijato, regi 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, to 17 o účastech, první část pro, <clears throat> proti, zdržel se, zamítnuto, druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. 119 pro, proti, zdržel se, přijato, 119 pro, proti, zdržel se, přijato, 120 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 121 pro, proti, zdržel se, přijato, 122 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 125 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdržel se, přijato. 127 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Regi 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Regi 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 124, ne, 128, pro, proti, <clears throat> zdržel se zamítnuto. 1, 2, 9 pro, proti, přijato, a 1, 2, 3 pro, proti, zdržel se, přijato, 1, 3, 1 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato, 136 pro, proti, zdržel se přijato, 137 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 138 pro, proti, zdržel se přijato, 139 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 7 pro, proti, zdržel se přijato, 4, 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijato, 9 pro, proti, zdržel se, přijato 0, 3 pro, proti, zdržel se, přijato 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 2 pro, proti, zdržel se, přijato 3 se vš, s ústním pozměňovacím návrhem nevidím námitky pro, proti, zdržel se, přijato 4 pro, proti, zdržel se, přijato 5 pro, proti, zdržel se, přijato 156 pro, proti, zdržel se, přijato 157 pro, proti, zdržel se, přijato 159 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 161 pro, proti, zdržel se, přijato 162 pro, proti, zdržel se, přijato 163 první První čas odpadá, druhá čas jedna šest tři pro, proti, zdržel se, přijato. Jedna, šest, čtyři odpadá rovněž. Jedna, šest, šest pro, proti, zdržel se, přijato. Jedna, šest, pět pro a jedna, šest, sedm pro, proti, zdržel se, přijato. Jedna, šest, osm pro, proti, zdržel se, přijato, 169 pro, proti, zdržel se, přijato, 171 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 172 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 174 pro, proti, zdržel se, přijato, 175 pro, proti, zdržel se, přijato, 176 v dvě části, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto, 177 pro, proti, zdržel se přijato, 178 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 9 pro, proti, zdržel se přijato, 1, 8, 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 1, 7, 3 pro, proti, zdržel se schváleno. Jedna osm tři pro, proti, zdržel se, přijato, jedna osm čtyři odpadá, jedna osm osm pro, proti, zdržel se, přijato, jedna osm šest odpadá, jedna 7, 0 pro, proti, zdržel se 1, 8, 7 pro, proti, zdržel se přijato, 1, 8, 8 pro, proti, zdržel se přijato, 1, 8, 9 pro, proti, zdržel se přijato, regi 2 pro, proti, zdržel se, přijato, regi 16 pro, proti, zdržel se, přijato, regi 17 pro, proti, zdržel se, přijato, vzněvací návod 190 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 3 pro, proti, zdržel se, přijato 4 pro, proti, zdržel se, přijato 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 9 pro, proti, zdržel se, můžeme zkontrolovat devítku. Check is over and it is rejected. Um,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 zdržel se zamítnuto 18 pro, proti, zdržel se zamítnuto 19 pro, proti, zdržel se zamítnuto 20 pro, proti, zdržel se zamítnuto 22 pro, proti, zdržel se přijato 23 pro, proti, zdržel se přijato 24 pro, proti, zdržel se přijato regi 1 až regi 11 pokryto, libe 1 pokryto. Praha celé Libe. Stanovisko Libe je také pokryto. Pardon. Já jsem celou zprávu. Hlasujeme o celé zprávě elektronicky. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Eh, Jednomyslně blahopřeji paní zpravodajce. Děkuji vám mnohokrát. A teď přistoupíme k hlasování. Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015, boj proti podvodům, zpravodaj pan Ali. Takže prosím, on si chce dát slovo. Je, já jsem. I would like to thank the je to výroční zpráva o kontrole finančních zájmů EIB. Já děkuji všem, eh, kdo spolupracovali, paní Georgiev. Stínoví zpravodajové a koordinátoři výboru pro rozpočet spolupracovali, takže za všechno děkuji. Děkuji. Dalších 184 pozměňovacích návrhů. Jedna, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Dva, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Tři, pro, proti. Omlouvám se, říká předsedkyně. rád bych měla vlastní hlasovací seznam. a Nějak jsem jej ztratila. Takže návrh 3. Pro, proti, zdržel se. Elektronicky ověříme návrh 3. Návrh 3. Hlasujeme teď. Končíme hlasování. Zamítnuto 4. Pro, proti, zdržel se. Ověříme i návrh číslo 4. Návrh číslo 4. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 8. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 9 odpadá, 10 kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 12 pro, proti. O, <clears throat> ověříme 12. Hlasujeme o 12. Končím hlasování. Schváleno. 13 odpadá. 14 odpadá, 15 kde pro, proti, zdržel se, schváleno 16 a 17 kde pro,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 28 ve dvou částech. První část, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část, pro, proti, zdržel se, schváleno. 29 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdržel se, schváleno. 31 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdržel se, schváleno. 35 pro, proti, zdržel se, schváleno. 36 pro, proti, zdržel se, schváleno. 37 pro, proti, zdržel se, schváleno. 33 odpadá, 34 také odpadá, 38 pro, proti, zdržel se, schváleno. 41 pro, proti, zdržel se, schváleno. 39 odpadá, 40, 42 také, 43 pro, proti, zdržel se, schváleno. 44 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdržel se, schváleno. 47 pro, proti, zdržel se, schváleno. 48 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdržel se, schváleno. 51 pro, proti, zdržel se schváleno 50 pro, proti, zdržel se zamítnuto 52 pro, proti, zdržel se schváleno 53 pro, proti, zdržel se schváleno 54 pro, proti, zdržel se schváleno 55 pro, proti, zdržel se schváleno 56 pro, proti, zdržel se zamítnuto 57 pro, 57 odpadá, 58 pro, proti, zdržel se schváleno, 60 pro, proti, zdržel se schváleno, 63 pro, proti, zdržel se schváleno, 59 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 61 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 62 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 64 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 65 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 66 pro, proti, zdržel se, schváleno, 68 pro, proti, zdržel se, schváleno, 67 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 69 pro, proti, zdržel se, schvá, zamítnuto, schváleno, a se předsedající, 70 pro, proti, zdržel se, schváleno, 71 pro, proti, zdržel se, schváleno 72 pro, proti, zdržel se, schváleno 73 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 74 pro, proti, zdržel se, schváleno 75 pro, proti, zdržel se, schváleno 76 pro, proti, zdržel se, schváleno 77 odpadá. 78 pro, proti, zdržel se, schváleno. 79 pro, proti, zdržel se, schváleno. 80 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdržel se, schváleno. 82 pro, proti, zdržel se, schváleno. 83 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdržel se, schváleno. 86 pro, proti, zdržel se. Ověříme 86, myslím, že je to schváleno, ale nejsem si jistá. Omlouvám se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdržel se, schváleno. 88 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdržel se, schváleno. 93 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdržel se, schváleno. 95 odpadá, 96 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdržel se, schváleno. 99 pro, proti, zdržel se, schváleno. 100 pro, proti, zdržel se, schváleno. 101 pro, proti, zdržel se, schváleno. 102 pro, proti, zdržel se, schváleno. 103 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 104. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdržel se, schváleno. 106 pro, proti, zdržel se, schváleno. 107 pro a, a 107 a 108 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 109 pro, proti, zdržel se, schváleno. 110 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdržel se, schváleno. 113 odpadá, 114 pro, proti, zdr- zamítnuto. 115 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 116 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdržel se. Ověříme 117. Myslím, že je to schváleno. Zamítnuto. 118 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 119 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdržel se, Ověříme 120. Ověř, ověřujeme 120, končím hlasování. Schváleno. 121 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 122 pro, proti, zdržel se, schváleno. 123 pro, proti, zdržel se, schváleno. 124 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 125 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 127 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 129 pro, proti, Sto dvacet osm pro, proti, zdržel se. Elektronicky ověříme 128. Končím hlasování. Zamítnuto. 129 pro, proti, zdržel se zamítnuto 130 pro, proti, zdržel se zamítnuto 131 pro, proti, zdržel se Schváleno. Ověříme 131. 131 ověřujeme. Končím hlasování a zamítnuto. kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme 132. 132 ověřujeme. Končím hlasování. Schváleno. 100, 133. 133, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdržel se, schváleno 135 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 136 pro, proti, zdržel se, schváleno 137 pro, proti, zdržel se, schváleno 138 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 139 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 140 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 141 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 142 pro, proti, zdržel se, schváleno. 143 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 144 pro, proti, zdržel se, schváleno. 145 pro, proti, zdržel se. Ověříme 145. Myslím, že je to zamítnuto, ale nejsem si jistá. 145 ověřujeme. Skutečně zamítnuto. 146 pro, proti, zdržel se Schváleno. 147 pro, proti. Zdržel se. Ověříme 147. Končím hlasování, zamítnuto. 148, kdo je pro? Proti? 148 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 149 pro, proti, zdržel se, schváleno. 150 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 151 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 152 pro, proti, zdržel se, schváleno. 153 odpadá, 154 pro, proti, zdržel se, schváleno. Ověříme 154. Končím hlasování. Zamítnuto. 155, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Stop. Ověříme 155. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 156 pro, proti, zdržel se Ověříme 156. Schváleno. Děkuji za účast. 157 pro, proti, zdržel se, schváleno 158 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 159 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 160 pro, proti, zdržel se, schváleno 161 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 162 pro, proti, zdržel se, schváleno. 163 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 164 pro, proti, zdržel se, schváleno. 165 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 166 a 167 pro, proti, zdržel se, schváleno. 167 pro, proti, zdržel se, schváleno. 168 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 169 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 170 pro, proti, zdržel se, schváleno. 171 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 172 pro, proti, zdržel se, schváleno. 173 pro, proti, zdržel se, schváleno. 174 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 175 pro, proti, zdržel se, schváleno. 176 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 177 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 178 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 179 pro, proti, zdržel se, schváleno 180 pro, proti, zdržel se, schváleno 181 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 182 pro, proti, zdržel se, schváleno 183 pro, proti, zdržel se, schváleno 184 pro, proti, zdržel se, schváleno. Regi 4, schváleno, Regi 6. Můžeme blokově hlasovat Regi 6 až Regi 12. Regi 6 až Regi 12 hlasujeme blokově, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní budeme jmenovitě hlasovat o celém návrhu zprávy. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 16 ku 1. Blahopřeji zpravodajovi. Skvělá práce. Děkujeme. A Nyní máme konec hlasování. A pustíme se do bodu 8 eh, na bodu eh, na, eh, na našeho pořadu jednání, protože zpravodaj Markus Pípr zde není. Přistoupíme k osmi, zvláštní zpráva číslo 24 z roku 2016. A to je státní podpora a politika soudržnosti. A e, naším zpravodajem je kolega Ali. A odpovědný člen Evropského účetní dvora je e, kolega Herix, kterého zde zvláště srdečně vítám. Hned dostanete slovo k představení této zvláštní zprávy, prosím. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a páni poslanci, dovolte, abych vám ve stručnosti přednesl naše nejdůležitější doporučení týkající se státních subvencí v politice soudržnosti. Nejprve bych začal se zásadním konstatováním, že poskytování subvencí je ze, za, ze smlouvy zakázáno, ale přitom existují výjimky v odvětvových mm, oblastech a tak dále. Celková výše výdajů pro státní dotace pro roce 2007 až 2016 činila 504 miliard eur. <clears throat> Z toho 139 miliard euro z fondu soudržnosti. Eh, naše, náš audit se soustředil na rozměr eh, předpisů a srovnávali jsme počet objevených chyb na jedné straně ze strany účetního dvora, na druhé straně z komise a z členských států a zaobírali jsme se analýzou těchto chyb. Eh, ze strany komise a korekturními opatřeními komise, jakož i opatřeními, které jsou stanoveny v novém programu 2014 až 2020. A rád bych eh, přišel k konstatováním chybovost u státních subvencí byl 13,5 To je odhadovaná průměrná kvota pro ty roky 2010 až 2014. Tato chybovost byla 5,7 to znamená velice významná oblast, eh, když se podíváme na řádné použití. Největší chyby byly v intenzivnosti a nedostatečných pobítkách či podnětech. DG, Regio a Empl konstatovali, pardon, nedostatečně evidovali chyby a i analýzy probíhaly nedostatečně. To znamená, že databanky na základě databanky nebylo možné blíže analyzovat chyby a v tom případě by bývalá komise mohla rozvíjet preventivní opatření pro členský státy a, členské státy a programy a k tomu bohužel nemošlo dojít. Eh, DG Komp na druhé straně provedlo horizontální analýzu na základě kontrolovaných úprav pro, sub, pro subvence 2006 až 2014. Z těchto analýz vyplynulo, že zhruba 30 eh, těchto subvencí bylo nahlíženo jako problematických. Problematické ve smyslu hospodářské soutěže došlo k porušení předpisů. Jeden aspekt konkrétní povahy v pěti členských státech počet problematických chyb obnášel 50%, dokonce i víc. To znamená, že to je veliké procento chybovosti. Teď se podívejte na přesnější analýzu objevování a nalezení chyb které jsme zhrnuli v této tabulce, vidíte, že Evropský účetní dvůr při své kontrole objevil zhruba 19 chyb souvisejících se subvencí a vykázal jako chybné. <clears throat> Takřka stejná částka eh, byla stanovaná generálním ředitelstvím pro regionální politiku, zatímco eh, DG.com při kontrole programu konstatoval dokonce chybovost ve výši takřka 630 Rozdíl lze vysvětlit tím, že máme různý přístup. Zvolili jsme různý přístup buď na mátkové kontroly nebo na riziko orientované, to bylo v DG Comp. Na druhé straně, to je veliký skok v eh, tomto souhrnu, vidíte, že členské státy u svých kontrol objevily méně než 4 chyb. To tedy znamená, že nesrovnalosti na evropské úrovni při stejném systematickém přístupu byl pětkrát vyšší než u členských států, což nás vede k závěru, že kontrolní úřady v členských státech při svých kontrolách nekladou dostatečnou váhu na státní dotace. Dále eh, jsme konstatovali nedostatečnou koordinaci v rámci komise. Nedocházelo k vůbec k výměně informací a analýz uvnitř jednotlivých služebních míst a oddělení komise. Eh, Generální ředitelství neměli žádný neomezený přístup k databankách vytvořených jinými služebními místy u velkých projektech, to jsou tedy eh, projekty se způsobilými, mm, eh, způsobilo úhradou nákladu, tady vůbec nedocházelo k systematickým konzultacím mezi DG Regio a eh, KOMP, vezmeme si Leipzig, ale nebo například pro rok 2012 tím tady vidíme určité riziko, že velké projekty byly schváleny, které eventuálně porušili či mohli porušit přepisy pro státní subvence a tím mohli porušit pravidla pro evropské subvence a evropské předpisy. 2007 až 2012 měla komise zhruba 440 projektů schválených a jenom málo z nich bylo notifikováno. Co jsme také konstatovali, byla skutečnost, že došlo k velice málo korektivním opatřením ze strany komise ve srovnání k chybám, které konstatovaly obě generální ředitelství DG Regio vytvořil 18 finančních korekcí pro sedm členských států 2010 až 2014 během pěti let s objemem zhruba 95 milionů eur, které alespoň částečně souvisely se státními subvencemi. To zase není až tolik, když se podíváme na tu velkou relaci těch použitých prostředků všech. DG Comp kromě dobrovolných zpětných převodů z členských států udělal pouze jednu finanční korekci 0,3 milionu eur. To jsou velice nápadně nízké finanční tedy, eh, kvoty. Pardon. 2014 až 2012 se však leco změnilo. Tady komise eh, vytvořilo nařízení Džiba, Džiber, Geber a tím vznikla další oblast použití či působnost. E, to znamená, že jsme měli nástup ze 26 na 34 a od komise očekává, že zhruba až do 90 opatření v oblasti státních dotací nebo takřka 70 částek dotačních budou e, evidovány v rámci tohoto nařízení, ale eh, budeme tady mít velkou odpovědnost ze strany členských států. A eh, tady vidíme veliký potenciál rizik, eh, protože členské státy na základě toho, co konstatovalo DG Regia a DG Comp, tak když objevili chyby u režimu státních subvencí, tak se musíme obávat, že tady ta chybovost by mohla ještě stoupnout. Co se ještě změnilo pro 2014 až 2020, to bylo působení podnětů pro podniky, které bylo změněno, aby se to přizpůsobilo potřebám malých středně velkých podniků a bylo vyvinuto velké úsilí při větších subvencích jednotlivých státních dotací v rámci režimu dotací více než 5000 eur. Eh, tím se vytvořila větší transparentnost a eh, lepší dodržování předpisů. Teď udělám skok k další folii abych vám krátce naznačil další změny. Ex ante kondicionalita byla zavedena v rámci státních dotací, aby se zabránilo chybovosti velké členské státy dělali takzvané hodnocení eh, těchto dotací a pět členských států ukázalo, že podmínky nesplnily na základě toho komise iniciovala celou řadu opatření a schválila takzvané akční plány, eh, které by měly bývaly být implementovány až do konce minulého roku, ale zatím jsem slyšel, že to splnil pouze jeden jediný člán, eh, stát. O té, další se, o té akční plány ještě nebyly ukončeny. Eh, potom došlo k dalšímu opatření a sice k navýšení kapacit členských států, navýšením školení, zlepšením databank a podobně. To jsou pozitivní opatření, které bych zde rád zmínila. Teď se dostávám k našim doporučením. Ty mi máte tady ještě jednou zhrnuty. Máme 12 dílčích doporučení. Komise převzala převážnou část a sice kromě to eh, tři dílčí opatření, jak se neakceptovala. Vyslovili jsme také doporučení na komisi týkající se kontroly celého procesu follow-up v souvislosti s tím, že komise by měla evidovat ty informace v databankách, aby mohla konstatovat také příčiny chyb a mohla je lépe analyzovat. A na druhé straně, aby se taky propůjčila státům lepší schopnost pravidelně kontrolovat, zda e, dodržují odpovídající předpisy. A potom tady byly navržena, byla navržena korektovní opatření, pakliže nedojde k dodržování předpisu. A teď ještě dvě, tři další doporučení bych si dovolil vyslovit. Doporučili jsme velké projekty teprve po interním vyjasnění charakteru státní dotace schvalovat. Mělo být zabezpečeno, aby kontrolní úřady členských států, které provádějí kontroly, byly dostatečně vybaveny a také se domníváme, že i komise by měla vytvořit další hlavní směry s příklady a nebo také s analýzou příčin porušování předpičů. A teď ještě jedno doporučení, kde se domníváme, že tady je skutečně ústřední, bo je třeba vytvořit centrální databanku aby i členské státy mohly být povzbuzeny k vytvoření centrálního rejstříku ke kontrole minimálních dotací. Vážená paní předsedkyně, vážený, vážené dámy a pánové, toliko můj náčrt těch nejvýznamnějších doporučení a velice rád odpovím na vaše otázky. Děkuji. Ja, vielen Dank und äh, Glückwunsch zu... Děkuji mnohokrát a blahopřeji k té velice zajímavé zvláštní zprávě. Je to důležité téma a měli bychom se mu asi více věnovat. Nyní má slovo kolega Aliban, zpravodaj. Děkuji, paní předsedající. Více než třetina evropského rozpočtu jde na politiku sou, soudržnosti, která směřuje k odstranění nejrůznějších rozdílů v Evropské unie. Restrukturalizace, eh, průmysl, zemědělství. Evropská regionální politika směřuje ke zvětšení konkurenceschopnosti regionu, eh, hospodářskému růstu, tvorbě pracovních míst. Státní podpora je ovšem zakázána, abychom zabránili zkreslování trhu. I přes tento zákaz se v některých odvětvích geografických oblastech do jisté míry legální. Cílem auditu bylo vyhodnotit nerespektování pravidel státní podpory politice soudržnosti a do jaké míry byla komise o těchto případech informována a jestli také byla schopná vyšetřit, jaké kroky komise učinila. Co se týče eh, kvality hodnocení ze strany Evropského účetního dvora, vítáme je. To hodnocení pokrylo eh, Eh, programové období 2007 až 2013. Zvláštní důraz byl kladen na období 2010 až 2014. Zvláštní zpráva také analyzovala, jestli kroky, které podnikla komise, eh, pomohly státům eh, v jejich kapacitách napravit, napravit nepravosti a do budoucnu, budoucna jim zabránit. A jestli prezentuje pravdivý obrázek toho, co se děje na poli politiky soudržnosti a jestli byly vydány e, zdůvodněné pokyny pro postup v budoucnosti. Komise ochotně přijala převážnou většinu doporučení. O některých e, doporučeních bylo možno ještě debatovat, ale jinak komise e, splnila datum splnění veškerých předepsaných kroků a doporučení. Učině děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Tímto se dostáváme k rozpravě. A pokud by se nezabývali všichni svými maily, tak bychom skutečně neměli příležitost prodiskutovat důležitou zprávu, ale bohužel všichni se svými maily zabývají. Nyní bych tedy vyzvala komisi ke stanovisku a vítám se z KD Regi, pana Seberta, pana Skom, pana Super a z Olafu je tady paní Tomás, takže kdo si přeje začít? Pan Zeber? Dici Reggio. Prosím. Many thanks, uh, Mrs. Chair. Sorry. Děkuji, paní předsedající. My jsme velice vděční za hloubkové hodnocení uh, účetního dvora. My jsme se soudem Eh, s účetním dvorem úzce spolupracovali na definování problémů v souvislosti se státní podporou nejen v rámci této zvláštní zprávy, ale už po léta, protože, jak víte, účetní dvůr eh, pečlivě sleduje tyto problémy a eh, zaměřoval, zaměřoval se zvláště na roky 2013 a 14, kde byl hlavní zdroj chybov, chybovosti v oblasti politiky soudržnosti, které představovaly 20 až 17 až 20 chybovosti. My jsme velice vděční za tu analýzu i za skutečnost, že účetní dvůr si uvědomuje, že to období těch 2010 až 14 že e, po tomto období účetní dvůr zaznamenal zlepšení v této oblasti, zvláště co se týče v chybovosti, jestli jste viděli e, výroční zprávu za rok 2015, tak tam je uvedena e, chybovost 5,8 ale ve zvláštní zprávě a ve výroční zprávě na rok 2015 účetní dvůr zaznamenal zlepšení v práci auditních orgánů a i e, během kontrol těchto uvedených problémů. A to je vítáno. My jsme e, akceptovali devět doporučení, již na nich pracujeme a účetní dvůr e, se také zmínil o akčním plánu komise, který vypracoval DG Regio, DG pro zaměstnanost, DG pro hospodářskou soutěž aby se podařilo zlepšit kapacitu členských států, vyřešit problémy se státní podporou, eh, což je skutečně složitá oblast. A zvláště jsme spolupracovali s auditními orgány na zlepšení administrativní kapacity již v roce 2011 a ke konci roku 2015 jsme rozeslali velice podrobné kontrolní seznamy, které se týkaly těch auditovaných eh, specifických problémů a vyzvali jsme auditní eh, orgány, aby tyto kontrolní eh, seznamy rozeslali i všem ostatním kontrolním orgánům, aby všichni fungovali v této oblasti podle stejných norm a standard. A také jsme zkontrolovali databázi, kterou používáme ke hlášení eh, případů nerespektování a v roce 2013 direktorát auditu na komisi měl databáze, ale ty nebyly vypracovány pro takový typ hodnocení, které nám účetní dvůr nyní doporučuje. Skutečností zůstává, že eh, máme nyní již databázy, pomocí níž bude možné hlásit veškeré, eh, veškeré Eh, nesrovnalosti a také využívat zvláštní typologii chyb a také spolupracovat s OLAFem a jejich systémem pro hlášení eh, eh, nesrovnalostí a, a také vyzýváme auditní orgány, aby ve svých kontrolních zprávách upozorňovali na chyby podle této typologie. To nám usnadní další hodnocení, o které se také budeme podílet s DG Comp Eh, v oblasti státní podpory, aby bylo možné učinit cílené kroky v případě eh, často se opakujících nesrovnalostí a chyb. Já potom dám slovo dalšímu kolegovi za DG Comp k některým konkrétním otázkám, ale vrátím se ještě k žádosti zpravodaje a jeho výzvě na komisi, co se týče našeho odmítnutí realizovat doporučení 4b. To se týká otázky velkých infrastrukturních projektů před rokem 2012. Jak víte a jak také účetní dvůr ve zprávě vysvětlil, v roce 2011 Evropský soudní dvůr eh, vydal další rozsudky a judikáty, které se týkají provádění nebo řešení otázek eh, státní podpory v návaznosti na infrastrukturní eh, projekty. Ten jeden judikát se týkal oblasti, která nebyla zcela jasná. Komise vydala určité signály členským státům ještě předtím, datem, že eh, takové projekty eh, nepodléhají pravidlům pro státní podporu. Ovšem eh, v roce 2011 vydal účetní dvůr určitá doporučení a komise informovala členské státy, že vzhledem k této nové právní situaci je potřeba eh, hodnotit ty velké infrastrukturní projekty jinak a že je potřeba eh, v případě nutnosti komisi oznámit eh, možné problémy se státní podporou. Všem, všem programovým orgánům jsme rozeslali pokyny a v roce 2008 a zcela jasně jsme tam uvedli žádost hodnotit státní podporu pro velké infrastrukturní projekty i po roce 2012. Samozřejmě jsme retroaktivně nemohli členským státům nařídit eh, nic ani příjemcům. Cílem také bylo zajistit eh, stabilní právní rámec jak pro příjemce, tak pro členské státy a v těch pokynech jsme zavedli zcela jasné pokyny pro členské státy, jak zacházet s velkými projekty i menšími projekty v infrastruktuře před a po tedy těchto pokynech a poté, co eh, členské státy dostali tento judikát k dispozici. Proto bylo obtížné tedy se k tomu teď toto bylo obtížné a my příští týden budeme uzavírat to programové období a budeme některé ty případy znovu otevřít, otevírat. Nevím, jestli to bude nutné, protože těch případů je málo. Kolega Kalsokop vám to za chviličku vysvětlí. A co se týče eh, období 2014 až 2020, my jsme zlepšili postup pro schvalování velkých projektů a aby bylo možné zajistit, eh, že jakákoliv otázka eh, velkých projektů bude a v návaznosti na státní podporu, že to každý členský stát bude s komisí ještě před začátkem projektu bude muset projednat. A e, toto doporučení ještě silnější pro období 2014 až 2020. Veškeré otázky bude potřeba nejdřív dostat ze stolu s komisí, protože nemá smysl, aby e, komise schvalovala nějaký velký projekt a potom řekla členskému státu a příjemcům, že ten projekt není způsobilý. My jsme také úzce spolupracovali eh, s auditními orgány na zvyšování jejich kapacity a mám na mysli nejenom pokyny, školení, školení na místě, sdílení kontrolních seznamů, jak jsem řekl, ale doprovázeli jsme auditní orgány i během auditů a s velkým uspokojením jsme zaznamenali, že účetní dvůr ve, eh, v výroční kontrolní zprávě za rok 2015 účetní dvůr praví, že jsme zajistili, že zjistili zlepšení eh, v kontrolách v porovnání s předchozími roky, vzhledem k tomu, že většina kontrolních seznamů využívaných eh, kontrolními orgány, auditními orgány a, eh, a, a příjemci odpovídají teď pravidlům v oblasti státní podpory. I nadále budeme spolupracovat s auditními orgány v rámci našeho akčního plánu, který stále probíhá. Značně jsme zlepšili spolupráci i v koordinaci s Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž DG Comp a ruku v ruce také spolupracujeme s členskými státy, abychom do té oblasti státní podpory dostali trochu větší jasnost. sebere. Já jsem eh, neslyšela, proč komise dosud neprovedla žádná korekturní opatření, proč tady bylo vůbec nutné to doporučení včetně dvora. Mohla byste se k tomu ještě vrátit dříve, než půjdeme dál? Děkuji. Recommendation one uh, refers more to Poručení jedna ukazuje, že by se na to odkazovalo, ale vidíte, že eh, dvůr se soustředí na DG Regio a na všechny případy, které nebyly v souladu s tím, co jsme nalezli. A my se vztahujeme na to, že naše úroveň eh, objevení chyb je podobná jako účetního dvora. No, proto se pan Herix odkazoval na eh, těch sedm členských států, kde komise eh, zahájila finanční opatření na základě těch konstatování a také co se týče monitorování, monitorování komise DD Comp, tam ty také kontrolují schémata v členských státech. schön. Děkuji. Pan Cukor, prosím. Thank you. Uh, I... Já jsem chtěl se zeptat na, ty tři, na ta tři doporučení, která zamítla komise, ale protože jste hovořila o otázce korekcí pro chyby, které byly objeveny v monitoringu. Možná začneme s několika komentáři k tomu. Pravdou je, že každý rok děláme monitorování na, z perspektivy našeho DG Comp a e, konstatovali jsme zhruba 30% chybovost, ale musíme si uvědomit, že jedna chyba neznamená bezpodmínečně e, nekompatibilitu. Musíme rozlišovat mezi nelegálnost opatření, co znamená, že opatření, zdá tedy opatření dostalo těm požadavkům či ne, Eh, zda tedy tady jsou nějaké blokovací výjimky, nebo jestli se to stahuje na substanci, protože tady máme relativně vysoký počet procesních chyb ve členských státech, které nebezpodmínečně vedou k substantivním chybám ve smyslu s kompatibilností těchto opatření. A tam, když jsme objevili chyby pouze procedurální povahy, eh, například eh, Eh, nebyly tady zahrnuty všechny požadované podmínky eh, v souvislosti s těmi, které mě byly předepsány, tak jsme zahájili opatření ve formě zajištění toho, aby členské státy změnily právní základ, no, správný právní základ, aby dostali také procesním požadavkům, ale to nemusí bezpodmínečně vést k pokrytí těch chybo, chyb v minulosti. To vysvětluje rozdíl mezi chybovostí a skutečným pokrytím, který, což je toho výsledkem. Máme počet případů určitých, kde členské státy na základě našich objevů eh, s, přešli k dobrovolnému znovu pokrytí, aniž by komise musela zahájit další opatření. A teď bych rád přišel k doporučením. Ta první se týkalo zda, toho, zda komise by měla zkoumat projekty, které byly implementovány před, Leipci, před tím případem z Lipska. To se týkalo určitého počtu případů, které nebyly příliš jasné. To znamená, zda investici do infrastruktur, byla v souladu s pravidly v rámci hospodářských aktivit. Tady byla určitá nejasnost a to bylo vyjasněno účetním dvorem právě eh, v tomto rozhodnutí. V takové situaci je dobrou administrativní praxí tato vyjasněná pravidla byla respektovaná od okamžiku toho rozhodnutí a ne to hodnotit retrospektivně. A rád bych také řekl, že to, co už řekl můj kolega, nevidím ten problém tak velký, protože minulý rok kolegium komisařů schválilo dokument, který vyjasňuje, že ten lipský případ se ne vztahuje na veškerou infrastrukturu. Tady se jedná o infrastruktury jako cesty, dodávky vodovodní potrubí a tak dále, že to nebude pokryto Leipzig, ale, ale eh, Znamená to tedy, že projekty subvencované v těchto oblastech pravděpodobně nebudou pokryta E, těmi mm, pravidly jako takovými, ale Leipzig ale se vztahuje například na letištní infrastruktury anebo širokopásmové projekty tam, kde je také větší konkurence mezi sítěmi a kde je také více soukromých investic. E, čili tady dochází k určité omezené působnosti Leipzig ale a Eh, bylo vyjasněno tedy, eh, jakým způsobem pokračovat, ale od toho okamžiku a nikoliv retrospektivně. Druhé doporučení které dává povinnost členských států vytvořit ty minimis rejstříky až do výše 200 tisíce euro během tří let. To znamená, členské státy musou kontrolovat tu kumulaci, aby tato tři leta, během těchto tří let nebyl překročen ten strop ale eh, teď členské státy musí kontrolovat sami, zda je to správné. Určité členské státy tak postupují, ale členské státy mohou například využít selektivní deklarace ze strany podniků. Takže si myslím, že to je také záležitost subsidiarity, do které nechceme vstupovat, nechceme to harmonizovat, nechceme harmonizovat celou tu oblast. Co se týče třetího doporučení, to se týká ústředního rejstříku eh, pro... The, the there is the so-called Deggendorf principle uh, after court. Uh, pro navracení prostředků. Eh, před několika lety jsme tady měli rozhodnutí soudu, které říká, že v dvora, účetního dvora, které říká, že komise nemůže dávat pomoc podniku, eh, které ještě nesplatilo ty nelegál, to nelegální čerpání z minulých let. DG Comp. My se domníváme tedy, že tato zásada se má praktikovat na vnitrostátním základě, to znamená, čla státy eh, ne eh, mohou poskytovat příslušnému podniku novou pomoc, pakliže nedošlo k navrácení těch prostředků a Pokračujeme také v rámci nařízení o blokování eh, a toto nařízení očekáváme jeho schválení tedy velice záhy. Eh, co se týče Evropského rejstříku, kde eh, by mělo, ten by měl svůj smysl, protože by to umožnilo, aby členské státy potvrdili kompatibilitu svých postupů. Děkuji a zástupkyně Olafu. Paní Maria Seniu, prosím, je mi líto, že jsem předtím znetvořila vaše jméno. Děkuji, já budu stručná. Co se týče doporučení, které se týká eh, systému řízení eh, nesrovnalostí NC, chci vás eh, informovat, že toto doporučení jsme již zapracovali, jak řekl pan Sebr, Eh, v úzké spolupráci. Teď máme společnou typologii eh, pro chyby v oblasti státní podpory. Děkuji. Děkuji, tomu se budeme všichni věnovat. Eh, pane Henrichci, to byly velice zajímavé poznámky a mínění komise, které ne vždy byly v souladu, takže mohl byste k tomuto celému komplexu se ještě jednou vyjádřit. Děkuji vám, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. E, ještě vážení zástupci komise. Ještě jednou tedy. Děkuji za slovo. Možná jako doporučení 4b, e, já bych se k tomu rád vrátil. Tam jde o to, že případy, které byly schváleny před rokem 2012, mají být ještě jednou ověřeny. Tady třeba říci, že jsem ta čísla jmenoval, komise schválila 44 projektů v tomto období, tedy do roku 2012, od roku 2007. A když se podíváme na přípočet těch chyb, které byly notifikovány, nemáme statistiku, ale z eh, průběžné zprávy, z jsem převzal ta čísla a tady od 27 do roku 2011 bylo notifikováno pouze e, notifikovány pouze čtyři chybné případy. Musíme tedy předpokládat, že tady nějaké e, číslo, o kterém vůbec nevíme, počet případů, které se skrývají, my vůbec nevíme, k čemu dochází. Tady mohou být dokonce skutečně masivní porušení, masivní uh, Eh, poškozování finančních zájmů EU. Na to jsme chtěli poukázat. Můžeme to takto vzít v potaz, anebo se můžeme snažit to nějak řešit, nějakým způsobem dořešit a vnést světlo do této záležitosti. Všeobecně musím říci, že chápu argumenty komise, ale zcela tak tomu není. Ještě, já jsem se mnohokrát zabýval státními subvencemi a tam jsou i jiné zdroje těch problémů. Citujeme to na straně 38 naší zprávy, například eh, prosinec 2000 pařížské letiště, tam již, to je také rozhodnutí, tam již bylo řečeno, že pokud je nějaká ekonomická činnost propojená s infrastrukturou, tak se tam musí dodržovat předpisy eh, o státní subvenci. A komise sama od sebe, eh, bylo to ve zprávě TC 62, pro povolila více než 80 projektů takových, které byly právě propojeny s infrastrukturou a řekla, že je to možné, zařadila to jako státní subvence. Tedy eh, jsou takové případy, které již byly takto rozhodnuty. Proto si myslím, že je naprosto oprávněné, abychom to celé ještě jednou dojasnili dříve, než dojde ku závěrce. A dále nyní ke kompatibilitě. Schoda, pan hovořil s DGCOM, potom hovořil. E, ano, je to pravda, ne každá chyba je podnětem k tomu, aby došlo k navracování těch peněz té finanční opravě. Na naší tabulce článka 34 tam to uvádíme, veškeré ty chyby, které jsou problematické. To je ten. A v posledním kolonce tam máme ty chyby, kde byly problémy s tím, s tím souhledem na vnitřním trhu. A to je e, v období 2009 až 16, ale skutečně zjišťujeme tam případy, kdy to nebylo prostě ve schodě, podle toho, jak to představila komise, s vnitřním trhem. A jak jsem již zmiňoval, Máme tam tedy finanční opravu e, ze strany DGCOM v, této, v tomto období. Co se týče těch tří případů, těch třech doporučení panu Eh, zástupce DigiComp se na to odvolával, to je tedy Rostodek Leipzig, o tom jsem již hovořil. To Lipsko, eh, i v minulosti byly tendence, které šly zase jiným směrem, ale co se týče de minimis, vy jste hovořili o právní jistotě v prvním případě. Já tedy toto slovo bych použil i pro toto doporučení. Eh, rejstřík, kde se někdo může podívat, kde získá přehled o tom, jak to vypadá například v jiném případě v Portugalsku, to tam máme, tak to tam hovoříme v naší zprávě. To je také něco, co poskytuje právní jistotu, když se můžete někam podívat. Aby člověk věděl, že například, když si sečtete subvence za tři roky a pak zjistíte, zda jste překročili ten limit 200 tisíc, to podle nás dává jistotu. A tady skutečně jsou to nízké náklady, velký užitek, takže my pozbuzujeme členské státy, aby se vydali tímto tímto směrem a aby tedy vytvořili takovéto rejstříky. A poslední doporučení, to je ten zásad Degendorf, tam jde o to, že není možné přidělovat žádné nové státní subvence, pokud je firma předmět nebo podnik firma těch požadavků na navracování peněz. To je podle mě něco, co je naprosto řešitelné, když se to týká jednoho členského státu. Ovšem, máme tady multikulturní prostředí nebo nadnárodní společnosti, to je běžné v dnešní době, tam máme propojení společností po celé Evropě a pravděpodobně bude velice obtížné tady získat dobrý přehled a proto bychom měli mít nějaký ústředník celoevropský, cel, celoevropský ústřední registr, takovou tu databázi, ta by byla, myslím, velice dobrá. Tady by skutečně bychom takto měli právní jistotu, aby nikdo nedával subvence podnikům, které jsou předmětem té žádosti o navracení prostředků. Děkuji. A nyní kolega Franka. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych poděkoval jak zpravodaji, tak účetnímu dvoru i komisi za jejich příspěvky k této zajímavé diskusi, která ukazuje vlastně na ty základní zásady, kterými se zaobíráme. Jak zabezpečit konkurenceschopnost založená na jednotném trhu. Jednotný trh, který jsme stvrdili eh, na základě podpisu 60, na základě jubilea 60. výročí založení římských smluv musí podnítit harmonický vývoj hospodářských členských státech a proto dvě třetiny rozpočtu jdou na soudržní politiku, politiku soudržnosti. A proto je zajímavé podívat se na ta čísla předložená četním dvorem. Říká nám, že je eh, v této obdobě eh, došlo k významné podpoře a je 133 milionů pomocí souvisejících tedy s politikou soudržnosti. To jasně ukazuje, že e, u příležitosti této zprávy, jak to tady chápu já, máme 365 milionů státní pomoci související s jinými politiky Evropské unie. A proto si tedy kladu otázku paní předsedkyně, protože já právě jdu z výboru pro rozpočet, zda by nebylo příhodné také diskutovat o tomto významu z hlediska státních částek nebo objemu ze státní podpory v rámci politiky soudržnosti. Konkrétně k této zprávě máme tady dvě věci, které bych rád zdůraznil. zaprvé, si chci zeptat zástupců komise, jaký je rozdíl mezi chybami, ke kterým došlo, a objemem pomoc, které byly eh, vráceny protože zda tedy došlo k efektivitě nebo neefektivitě v okamžiku uznávání stanovených režimů. Jak už jsem jak už tady zaznělo, eh, některé chyby jsou buď kompatibilní nebo nekompatibilní, ale nemusí být nelegální. Takže mě by zajímalo, aby nám zástupce účetního dvora či zástupce komise řekl, jaký je rozdíl absolutních číslech mezi chybami, ke kterým dochází v této politice soudržnosti eh, v, eh, v relaci se státní pomocí a úrovní vrácených částek. Eh, komise a účetní dvůr, jakož náš zpravodaj, hovořili o tom, že třeba mít aktualizovanou databanku a kde je zapotřebí nejenom koordinace, lepší koordinace mezi jednotlivými státy, ale také mezi jednotlivými pracovišti evropských institucí, Evropské komise. A já jsem si paní předsedkyni eh, velice eh, bedlivě přečetl zprávu účetního dvora a tady stojí, že pět členských států neuspokojuje úroveň ex ante v rámci státní pomoci, protože tato státní pomoc musí být, musí být prohlášena jako za kompatibilní. A to tedy si je trošku obavy vzbuzující. A rád bych věděl tedy, o kom hovoříme v rámci těchto akčních plánů, když vidíme, že tady jsou členské státy, které nedodržují ex ante Eh, povinnost. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já. sehr gute Fragen, Herr Seber. velice dobré otázky, pane Sebere. Mohla bych vás a eh, vaše kolegy poprosit o odpověď? Yes, thank you very much. Uh, concerning the amounts of... Děkuji vám. Co se týče té částky finanční oprav v oblasti politiky soudržnosti, účetní dvůr hovoří o výpočtech. V pěti případech jde o pět členských států, 18 případů finančních oprav ze strany DG Regio číslo 36,8 milionů eur na opravách, které členské státy musely vrátit, ovšem pouze v těch případech, kde účetní dvůr mohl propojit tu účetní opravu, tu finanční opravu přímo s otázkou státní podpory. Jinak se ty eh, opravy týkaly nejrůznějších eh, problémů, včetně státní odpor, proto nebylo možné pro účetní dvůr, aby přesně tedy eh, definoval tu, tu částku, která se týkala pouze státní podporu. Ale jinak chce, chci zde podtrhnout, že pro každý hlášený případ, o kterém zde účetní dvůr informuje, a i co se týče případů neodhalených a co se týče případů hlášených členských členskými státy. O tom e, účetní dvůr jasně e, ve e, zprávě hovoří a píše, že bude pokračovat v odhalováních a členské státy také. Takže potrhuji, že když účetní dvůr říká, že jeden projekt vlastně se týkají závažné nesrovnalosti v oblasti státní podpory a účetní dvůr to kvantifikuje jako 100% chybu, tak zbývá vyhodnotit, jestli je tady potřeba oznámení anebo ne. A když tomu oznámení dojde ze strany členského státu, tak DG Comp může potom zvážit i, že ta státní podpora byla udělena v souladu se smlouvou trhem. Takže to není tak, že by byla korelace, tedy vzájemné provázání, jak si prostě uh, jedna chyba rovná se uh, určitý počet eur uh, za, uh, za nerespektování pravidel pro uh, státní podporu. Jsou tam i další věci a v každém případě vždy vybereme tedy ty příslušné částky od příjemců a členských států. Co se týče těch pěti členských států, kde ne všechny ty kroky podle kondicionality ex ante byly provedeny. Eh, my jsme již tomuto výboru eh, vysvětlovali, že máme různé akční plány pro kondicionalitu ex ante a i pro tyto členské státy máme tedy akční plány zavedené. Část těch eh, kroků již v době schválení dohody bylo učiněno, především ty, které komise eh, považovala za nutné. A my teď máme akční plán individuální pro každý členský stát. Ty akční plány sledujeme a jak víte, plně souhlasíme s doporučeními účetního dvora, že komise bude muset učinit rozhodnutí, až dostaneme v červnu 2017 zprávy o stavu provádění akčního plánu pro kondicionality ex ante. A komise je jasně odhodlána uvelit eh, tedy, uvalit eh, mm, tedy určitá, určitá opatření, pakliže, eh, pakliže ty plány nebudou, nebudou, nebudou zavedeny. Ale po zastavení vyplácení peněz. Ale nejmenoval jste ty členské státy, o které členské státy se jednalo. To je uvedeno v akčním plánu komise a také je uvedl účetní dvůr. Já také chci účetnímu dvoru poděkovat za to, že pochválil komisi eh, ve svém zprávě a těch pět členských států, pokud vím, jsou Itálie, Rumunsko, Česká republika, Chorvatsko a Slovensko. A pokud vím, co se týče České republiky, Tady jsme již dostali odpovědi v roce 2016 o splnění veškerých kroků v rámci akčního plánu pro Českou republiku. Co se týče těch zbylých čtyř členských států, nemám nejnovější informace, ale rád vám eh, je jako výboru poskytnu písemně později. Eh, chce také něco doplnit k tomu generální ředitelství pro hospodářskou soutěž? Kdo další se o slovo nehlásí, takže pan Ali na závěr. Děkuji, paní předsedající. Já děkuji za doplňující informace, které jsme dostali od Evropského účetního dvora a od komise a i za příspěvky kolegů, kteří nás upozornili na důležité otázky, které se týkají koordinace Eh, práce mezi členskými státy a komisy a mezi vnitřními strukturami komise a kondicionalita ex ante. Tady je důležité, aby to všechno bylo jasné. Já se těším na návrhy ze strany kolegů, které rád zapracuji do finální verze našeho dokumentu. Děkuji. Děkuji a tím se dostáváme ke konci tohoto bodu pořadu jednání. Já děkuji účetnímu dvoru, komisi a OLAFu za informace a myslím, že již brzy toto téma dáme znovu na pořad jednání, protože otázka finančních zájmů a zajišťování eh, finančních zájmů a i postup při eh, státní podpoře, to je všechno poměrně složité, je takže se obávám, že se uvidíme znovu. Děkuji pro dnešek. Teď jsme se dostali ke konci tohoto pořadu jednání a vracíme se k bodu 7 zpátky. A to je rozpočtová kontrola financování nevládních organizací z rozpočtu EU. Spravodajem je Markus Pieper, který vypracoval zprávu z vlastní iniciativy a dostane slovo ke představení své zprávy. Ja, vielen Dank, Frau. Děkuji, Paní předsedkyně, děkuji za to, že jste takto flexibně zareagovali a přesunuli tento bod na pořadu jednání. Jde o financování organizací, které jsou nevládní, nezávislé na vládách, Chtěli jsme se té věci věnovat a podívat se na to, do jaké míry nevládní organizace jsou podporovány a financovány evropskými penězi a co konkrétně s těmito penězi dělají. Předeslat musím jednu věc a to, že je téměř nemožné, abychom dostali věrhodná čísla. Přiznávám, že komise učinila mnohé, aby nám čísla poskytla. Ovšem, sama taková jednoduchá otázka, jako prosím, dejte nám, udejte nám těch 50 největších nevládních organizací, které nepodléhají povinnosti podle takzvané transparentnosti konečného příjemce, to je velice hezký pojem, tak jak je to u strukturálních zemědělských fondů. Chtěli jsme prostě těch 50 největších organizací a zdá se, že ani toto není možné. To je tedy taková, takový první výsledek této zprávy, je totiž to, že existují obrovské problémy v tom, když jde o to dostat se o, k věrohodným údajům. Sami jsme si pomohli tím, že jsme si tedy dali vlastní analýzu, vlastní posudek, kde jsme tedy pomocí sekundárních zdrojů vyhodnotili eh, tu situaci a eh, výsledky této analýzy jsme schrnuli ve zprávě. Skutečně je tomu tak, že plyne mnoho peněz do těchto organizací. E, máme čísla z roku 2020, ale zdá se, že jsou stále ještě platná. Je to asi 1,2 miliardy eur a asi 70 bylo vyplaceno 273 nevládním organizacím, což je něco, co mě velice alarmuje. Znamená to totiž, že je to asi 1,5 milionů eur pro každou jednotlivou tu nevládní organizaci. Což tedy znamená, že bude existovat eh, mnoho tisíc eh, nevládních organizací v Evropě, ale pouze jenom málo takovýchto organizací těží tedy z té evropské podpory v nějakém větším objemu. Tolik eh, poznámky, které jsem chtěl předeslat, které se týkají údajů, dostupnosti údajů a nyní několik všeobecných úvah a poznámek ke zprávě samotné, kde přiznáváme, že nevládní organizace právě zde v Bruselu jsou skutečně velice hodnotnou pomocí v politickém rozhodovacím procesu, neboť nám velice často poskytují informace, které na jiném místě prostě nedostaneme. A proto jsem toho názoru, že pouze cesta soukromých sponzorů nestačí, takže potřebují i podporu z veřejných peněz. Nyní tedy problematika vlastní. Ve zprávě jsme dospěli k názoru, že používání evropských peněz, peněz daných poplatníků v této oblasti není eh, dobře zdokumentováno, jsou tam mezery v této dokumentaci a my jsme skutečně museli skládat v podstatě kamenky do mozaiky, abychom vůbec dospěli k nějaké představě, takže to je ta naše první kritika. Dále druhá věc, kterou kritizujeme, je skutečnost, že čím dál tím více získáváme dojem, že nevládní organizace jsou placeny za něco, i když stále častěji pracují se špatnými údaji. Abych neřekl s fakes se falšovanými údaji. Existuje několik iniciativ, které vědomě skutečně rozšiřuje pohádky, špatné zprávy a tyto organizace jsou skutečně podporovány z veřejných peněz, což je něco, co není akceptovatelné. Velký a jak si, jak si já myslím zásadní problém je ten poznatek, že zjevně eh, ze strany exekutivy, tedy od komise, jisté nevládní organizace dostávají podporu či se jim nabízíš? jakým způsobem mohou nejlépe dělat lobbying u legislativy, tedy u nás v Evropském parlamentu. Zdá se, tam dochází do, skutečně ke, školi, ke školení, tyto organizace jsou školeny, jsou zvány na určité akce. Jako demokracii kladu otázku, jak je možné, že exekutiva, v tomto případě komise, provádí školení pro lobistické skupiny, kde jim říká, jak mohou nejlépe ovlivňovat nás, tedy legislativu. To skutečně mi nejde do hlavy, jak je možné, že k takovýmto věcem může docházet. A nevíme, já tady nejsem ústavní právník či jiný expert, ale rád bych skutečně položil otázku, za něco takového je vůbec v souhledu se základními principy Evropské unie, s jejími základními hodnotami a to vlastně také tvoří jádro naší zprávy. Možná ta otázka není až tak problematická, jak mi připadá, ale třeba bychom se tomu intenzivně věnovali. Pak několik konkrétních požadavků, které se týkají transparentnosti. Jsme toho názoru, že nemáme žádnou jednotnou a jasnou kategorizaci těch nevládních organizací a každé generální ředitelství na komisi má svůj vlastní systém, což znemožňuje eh, či velice stěžuje vlastně ten přehled o tom, jak byly ty peníze vydávány. Bylo by tedy mnohem lepší mít nějakou jednotnou kategorizaci. Přicházíme s několika návrhy, co je možné učinit, proto abychom v této oblasti zajistili více transparentnosti. Například navrhujeme, aby nevládní organizace, které dostávají podporu, pokud dostávají více než 10 z celkového infinancování právě od Evropské unie, tedy 10 z jeho vlastního rozpočtu, abychom eh, takovéto organizace uváděli velice jasně, buď na stránkách nebo ve výročních zprávách. Jsme toho názoru, že takové to nevládní organizace musí sami také zajistit více transparentnosti. Například, co se týče toho, jaké platy mají její vedoucí pracovníci. I zde se zdá, myslím, budeme velmi překvapeni. Ne vždy, ale Občas ano, dále ty lobistické kontakty by měly být také zveřejňovány nějakým způsobem, tak abychom my o nich mohli mít přehled. Dále navrhujeme, abych se vytvořila možná nějaká taková dobrovolná evropská pečeť pro důvěryhodné instituce, takové to povinnost, kterou, kde se zaváží ty informace, instituce samy, že pak v takovémto případě eh, budou mít jednodušené to vykazování a ty notifikace. Dále jsme toho názoru, že komise již eh, se snaží o více transparentnosti, pak tady máme ten systém Potential Applicant Data Online Registration, to je ten systém PADU a my jsme se na něj podívali, a GD TEFCO a GD NIR tady skutečně pracují podle jednotného systému, podle jednotného systému dělají ty registrace a my si klademe otázku, zda by toto nebylo možné ještě rozšířit na další oblasti a další DG. Co se týče transparentnosti, tady je třeba, abychom znali veškeré ta průřezová propojení. Není možné, že víme, že pouze ty nej, největší organizace dostávají podporu. My chceme vědět, kam ty peníze přesně jdou. Jaké nevládní organizace dostanou ve tom druhém, třetím či čtvrtém stupni eh, ty evropské peníze. A tady bychom rádi věděli více o tom, kdo se za kým skrývá, co to je konkrétně za osoby, eh, jak v případě velkých, tak malých nevládních organizací. Myslím si, že to je oprávnění nárok i daňového poplatníka, abychom abychom tady měli transparentnost v případě každého jednotlivého eh, podpůrného programu. Pak tady máme jednotný prověřovací rastr, který navrhujeme. Tam nechceme mít žádný manevrovací prostor pro jednotlivé generální ředitelství. Chceme, aby všechna generální ředitelství pracovala podle jednotných kritérií, aby to bylo všechno ověřitelné a aby to bylo transparentné, transparentní až skutečně k tomu konečnému příjemci. Abychom skutečně mohli říci, právě tento konkrétní projekt využil evropské peníze. Stejně tak postupujeme u strukturálních fondů, ale je to možné pouze v případě, kdy nás členské státy v této aktivitě podpoří. A v neposlední řadě eh, zapojení externích organizací. Tady jsme byli poněkud zklamáni, že účetní dvůr v této oblasti se touto oblastí respektive dosud příliš nezabýval a vyzýváme účetní dvůr, aby veškeré nedostatky, které uvádíme v naší zprávě, vzal jako podnět a vypracoval k ním zvláštní zprávy. A ve zprávě také litujeme, že OLAF doposud nemůže dávat informace o finančních pochybeních jednotlivých nevládních organizací, že respektive OLAF není z to tyto informace získat o komise, od komise a tady si přejeme, aby k ním OLAF přístup měl. Tolik z mé strany zpráva, ještě jednou nevládní organizace eh, vykonávají velice hodnotnou práci právě v oblasti politického rozhodovacího procesu zde v Evropském parlamentu, ale musí fungovat transparentně protože pokud my stále eh, argumentujeme transparentností a chceme eh, argumentovat skutečnými fakty a ne polopravdami, tak bude podpora našeho Evropského parlamentu ještě lepší a my se snažíme naší zprávou přispět eh, k tomu, abychom dosáhli tohoto cíle. Děkuji. Dávám slovo kolegovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. My všichni jsme byli přítomni, teď tedy hovořím rovněž ve jméno těch, kteří teď nemohou tady být, ale přednesu to za nás za všechny. Měli jsme slyšení k tomuto tématu, kde byla celá řada účastníků a já jsem z toho vyvodil nasledující závěr. Všichni účastníci i komise nevycházeli z toho, že nevládní organizace by pro, znamenaly nějaké velké problémy. Zdá se mi to trochu problematické, když se podívám na přístup pana Pípera, který, s kterým se jinak, se jinak velice dobře rozumím, že tak negativně přistupuje k nevládním organizacím. On sice říká, že vykonávají dobrou práci, to je dokonce v jeho úvodu dvakrát zdůrazněno. Říká, že nevládní organizace jsou důležité, že zastávají velkou sociální funkci, ale v té zprávě jako v celku je spíše negativní přístup. Pane Pípere, ve vaší zprávě tedy upřímně řečeno, mm, mi tady chybí respekt vůči nevládním organizacím. Po té, co jsem si přečetl vaši zprávu, mám dojem, že takový základní tón této zprávy eh, spočívá v tom, že nevládní organizace mají určité problémy, ale zároveň nedáváte žádný důkazní materiál k tomu ve vaší zprávě, alespoň jsem to tedy nepochopil z té předložené zprávy. A e, při tom dvouhodinovém slyšení jsem se tam vlastně taky nic nedozvěděl. A e, tady je strašně důležitá transparentnost, otevřenost vůči nevládním organizacím, a to už zaznělo i na tom slyšení. Ale nelze tady um, Nelze připustit, aby docházelo k diskriminaci a k nevládním organizacím nelze přistupovat jinak než k jiným eh, aktérům, k jiným účastníkům. A tak, jak se teď této věci přistupuje, pravděpodobně to povede k tomu, že nám bude vyčítáno, eh, že prostě s velkou administrativní zátěží jsou všichni konfrontováni uh, a tato vaše zpráva může ještě k tomu k té administrativní zátěži přispět, i když vaše zpráva jinak je dobrá v tom ohledu, že se tady jedná o škole, lepší školení úro, administrativních pracovníků, lepší používání evropských prostředků, ale určité odstavce ve vaší zprávě nejsou tak jednoznačné, například odstavec 6. To je velice nejasné. Hm, tady prostě dochází k výpovědím. A teď já si kladu otázky, na jakých faktech se tato tvrzení zakládají. Jak dokládáte, že nevládní organizace tak jednají? Odstavec 7 se obrací na Evropskou komisi, ale upřímně řečeno, bylo by dobře, kdybyste nám to ještě jednou vysvětlil. Já vlastně hm, tomu nerozumím odmítání odpovědnosti, mm, nedostatek povinnosti skládat účty. Jistě se tady vítají eh, zlepšení, tím mám teď na mysli odstavec 12, ale proč se tady od nevládních organizací vyžaduje více než od jiných organizací? V odstavce 12 skutečně vzniká dojem, že zejména nevládní organizace způsobují problémy v účetnictví. A to platí i pro odstavec 25. Většina peněz, které vydávají nevládní organizace, jsou prostředky sloužící k implementaci evropské politiky, například v oblasti rozvojové politiky. Větší část prostředků nevládních organizací se nepoužívá na ovlivňování evropské politiky když nevládní organizace vykonávají činnost, která by mohla ovlivnit evropské politiky, pak přichází do hry rejstřík transparentnosti. Ale pakliže peníze nevládních organizací se používají přímo eh, v terénu provozovat rozvojovou práci, tak to tedy nesouvisí s rejstříkem transparentnosti číslo čtyři pro mou frakci není vůbec akceptovatelné. Tady se říká, že existují plány k podvodům ze strany nevládních organizací, aniž by to bylo podloženo jakýmkoliv důkazem. Tedy takovéto odstavce podle mého dávají takový, propůjčují takový negativní tón celé zprávy a nevím, o co se opírá. Zásadní problém, pane Pípere, a teď mám tedy na vás, pane Pípere, konkrétní otázku, je, zásadní přístup k nevládním organizaci a také definice nevládní organizace. Definice eh, byla také cholostivou otázkou ve slyšení. My potřebujeme naprosto jednoznačnou definici. Ale míníte nevládními organizacemi také profesionální organizace jako Business Europe nebo nadace, organizace, které provozují lobistickou práci, a nebo máte na mysli jenom nevládní organizace, eh, které nemají žádný zisk, nenahospodují, eh, nesoustředí se na žádný zisk. Máte na mysli tedy organizace, jak se vykonávající užitečnou práci, neplacenou a eh, já si myslím, že nevládní organizace může vykonávat dobrou práci a chceme-li zaměřit zprávu správným směrem, musíme dospět k ke konsensu napříč všemi frakcemi, co se týče této definice, abychom jasně vymezili pojem nevládní organizace. V čísle jedna hovoříte pouze o příspěvcích pro nalézání rozhodování, ale to je skutečně velice vágní vyumělkovanost, která prostě přispívá k tomu, že celá zpráva je rozhodně nevyvážená. My budeme předkládat pozměňovací návrhy a také e, budeme s vámi bilaterálně jednat, abychom možná odstranili určité nedostatky nebo neporozumění. Prosím. Thank you, Madam Chair. Um... Děkuji, paní předsedající. Kolega stínový zpravodaj, pan Poche, mě požádal, abych Eh, před, eh, abych zde přednesl jeho názory na tuto zprávu. Za prvé uznává, že eh, návrh zprávy je poměrně důkladný, což vítá, ale rovněž má řadu, řekněme, výhrad a kritických poznámek které budou eh, nabídnuty ve formě pozměňovacích návrhů, aby bylo možné opravit ty aspekty, které jsou pochybné. Za prvé eh, zde uvádí, že zpráva by měla vycházet takzvaně z robustních a objektivních údajů. Zdá se, že několik zdrojů těch citací v této zprávě jsou poměrně eh, spochybnitelné, co se eh, týče objektivity a eh, v recitálech by uvítal také vysvětlení zdrojů, původu zdrojů. Pak je zde obecná poznámka, která se týká návrhu zprávy, co se týče principu proporcionality. Návrh zprávy zde klade mnoho požadavků na komisi i nevládní organizace a mnohé tyto požadavky jsou nerealistické, eh, příliš náročné a, dis- a disproporční vůči hrozícímu riziku. Chceme-li systém eh, zjednodušit a zlepšit, než aby byl tak složitý, až nebude vůbec funkční, je dobře se zaměřit na klíčové oblasti, kde je zlepšení nezbytné a také realizovatelné. A je potřeba eh, Eh, stínového zpravodaje pochopit správně. Měli bychom ambiciozně eh, tedy sahat ke zlepšení, ale musí být eh, realizovatelná. Postavíme-li do cesty další překážky, práci nevládních organizací spíše stížíme. Měli bychom se zaměřit spíše na systém, než na nevládní organizace samotné. Současný správní systém je příliš náročný, zvláště pro malé nevládní organizace. A pak je tady řada bodů, které se týkají jednotlivých článků. Jednak článek 5 e, a redistribuce peněz a stínový zpravodaj se domnívá, že v řadě případů je logické, aby e, vlastně asociace nebo hlavní nevládní organizace bude peníze distribuovat – ale pouze, když se bude řídit veškerými pravidly eh, a eh, bude správně uzavírat eh, sekundární smlouvy. Dále je také potřeba zlepšit efektivitu financovaných projektů. Článek 6, tam některé ty poznámky k tomu již zazněly, ale i zde stínový zpravodaj zdůrazňuje, že není jasné, jestli zpravodaj uvádí, že se článek 6 má týkat jenom nevládních organizací a nebo všech příjemců. Pakliže se má týkat pouze nevládních organizací, bylo by to diskriminací eh, vůči nevládním organizacím, pakliže se má týkat všech, bylo, eh, uvalilo by to zbytečná břemena na příjemce. Eh, článek 7 útočí na komisi a vychází přitom z pochybných eh, zjištění. Je tedy potřeba toto ještě dovysvětlit. Co se týče článku o transparentnosti, stínový zpravodaj plně podporuje myšlenku rejstříku plné transparentnosti a je také pro to, aby registrace v takovém rejstříku byla povinná pro všechny příjemce grantů a aby eh, tedy vypracovávání vlastních zpráv bylo ze strany komise pečlivě kontrolováno. To by mělo platit i pro nevládní organizace, ale zde znovu se stínový zpravodaj eh, chce dotázat zpravodaje na vysvětlení jeho návrhu v oblasti transparentnosti. Souhlasí s potřebou posílit transparentnost v oblasti financování EU, ale je potřeba toto aplikovat na všechny příjemce a ne pouze na nevládní organizace. Totež platí také pro článek o kontrole a sledování. Lze podpořit výzvu po vylepšení, ale není jasné, proč bychom měli klást tolik překážek do cesty, zvláště, stínovým, eh, eh, zvláště nevládním organizacím. A co je pro eh, stínové zpravodaje zvláštní problém, to je nekonzistentnost údajů mezi a v rámci systému komise a sdílí obavu zpravodaje, s tím, že ty eh, metodologie mezi různými generálními ředitelstvími se liší, což jde proti transparentnosti a volá pro, po harmonizaci pravidel pro veškeré granty poskytované eh, Evropskou unii. A stínový zpravodaj proto prosí zpravodaje, aby vysvětlil, jestli v článku 8 podporuje myšlenku školení a oblasti finančního nařízení jako takového, protože pakliže ano, bylo by dobré ten e, článek e, přeformulovat, aby to zcela jasně vyplynulo. Takže to jsou e, hlavní tedy poznámky pana Pocheho. Děkuji vám, pana Pirinského. Já zde na několik minut nahradím paní, paní předsedající a jsem na řadě. Mám tři otázky. Já jsem se nemohla účastnit workshopu. Je mi to líto, protože to je opravdu zajímavé. Mám ale tři jednoduché otázky, které mi přišly na mysl během vašich vyjádření. A některé jsou velice podobné tomu, co řekl Bart Stajs. Vy, vy jste řekl, že je eh, obtížné získat informace. Chci se tedy zeptat, jaké zdroje informací jste použili, jestli informace z veřejných zdrojů, jaké důkazy jste měl. Já jsem nepochopila, které zdroje jste vlastně použil při přípravě návrhu zprávy. Moje druhá otázka je také podobná otázce pana Stajese a ta se týká definice nevládních organizací. Vy jste řekl, že e, ve vaší zprávě je velký důraz na transparentnost a lobismus, ale ne všichni lobbysté jsou nevládky a ne všechny nevládky jsou lobbysté. Já také ve výboru pro zaměstnanost hodně pracuji se zástupci průmyslu, podniků a také na druhé straně odborů. A někteří z nich samozřejmě podporují i zájmy podnikatelů, protože sami podnikaj, podnikají, takže to nejsou neziskově, neziskovky. Takže jestli byste toto mohl vysvětlit, o jaké nevládky se jedná, jak je dělíte, jaká vlastně je potom vaše definice. A moje třetí, poslední otázka. Vy jste se ve zprávě zmínil o OLAFu. Chci se tedy zeptat, jestli eh, probíhají nějaká vyšetřování, co se týče nevládních organizací, a nebo jestli v minulosti došlo k nějakým vyšetřováním nevládních organizacích, protože je to zajímavé v souvislosti tedy s OLAFem. Děkuji. A dále kolega Salafranka. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych rád řekl, že sdílím ve velkém rozměru analýzu pana Pípera a to vás nepřekvapí, protože v bodě číslo jedna své zprávy podtrhuje význam, který má činnost nevládních organizací pro komunitární pro evropskou politiku. Já sdílím eh, toto sdělení k tomu, co řekl pan Píper, bych řekl, že jsem se účastnil také diskusy uh, v rámci eh, významu nevládních organizací, kde se hovořilo o neklidu a o určitých pochybností. Já si myslím, že eh, tady v této zprávě se hovoří o, tisí, o miliardě pětiset tisících eur a tedy upřímně řečeno, řekl bych kolegu Stajsovi, že tento výbor nedávno schválil zprávu Dejona. Máme tady k pana kolegu Sellera a naprosto sdílím jeho obavu, aby nedocházelo k diskriminaci nevládních organizací, ale když se podíváme na zprávu Dejon, které žádá administrativu Evropského parlamentu, aby eh, vlastní poslanci eh, dělali určit, té věci. Neměli bychom tedy diskriminovat nevládní organizace, měly by být samozřejmě stejné nakládání jako ostatní. A co se týče státní politiky, v oblasti politiky soudržnosti my žádáme členské stáby, aby předložili svá vysvětlení. Mně se ale líbilo, co řekl pan Pípr ve svém úvodu, že řekl, že je prostě nemožné mít spolehlivé důkazy týkající se eh, financování této tak nesmírné aktivity Evropské unie. A zdá se mi, že říká, a to je významné zahrnout v úvahu, že tato politika je nekoherentní a nekonzistentní. Já jsem pro, abychom měli maximální transparentnost, abychom měli politiku kontroly a myslím si, že je naprosto jasné, a tady bych chtěl využít příležitosti, já tady nechci dlouho hovořit, protože jsem přesvědčen o tom, že pan zpravodaj odpoví na otázky, které zazněly, ale co zajímá mě, nechat jednu otázku na stole. A otázka na adresu zástupců komise. Eh, když už hovoříme o významu upřesnění, jaké kontroly, jakého povahu se, jaké kontroly se provádějí eh, v rámci kontrolování nevládních organizací? Eh, a když se podíváme na to obrovskou část, více než miliardy, kterou aplikujeme i v politice soudržnosti, jaké jsou výsledky související s využíváním celého toho objemu částek, které šlo na nevládní organizace. Zda byly využity všechny tyto peníze a jaké verifikační mechanismy byly zaváděny v posledních letech, abychom si vůbec měli, abychom vůbec měli eh, představu o tom, o jaké velikosti tady hovoříme. Pan Píper říká, eh, že je třeba zvýšit transparentnost eh, v tomto financování a proto by bylo užitečné, kdybychom měli spolehlivé údaje k dispozici. A teď bych rád uzavřel s tím, že sdílím obavy pana zpravodaje, že bude obtížné, ne nemožné získat spolehlivé údaje týkající se financování těchto organizací, o kterých pan zpravodaj říká, že jsou nesmírně významné ale zdá se mi to jako zcela zásadní prvek a myslím si, že pan zpravodaj to dostatečnou mírou řekl, že je nezbytné zabezpečit koherentnost mezi těmito aktivitami a zásadami, které my hájíme protože by bylo asi pochybné, kdyby Evropská unie eh, financovala eh, na cíle, eh, s kterými nesouhlasíme. Například by bylo absurdní, aby Evropská unie financovala aktivity prostřednictvím mechanismů, mechanismů, které nejsme schopni kontrolovat, schopni kontrolovat, pardon. Tak nyní bude mít slovo paní Gilkasádo za generální ředitelství pro rozpočet, prosím. Já se mluvám, pane, já jsem vás neviděla, takže prosím. Kolega stínový zpravodaj mě požádal, abych místo něj nabídl jeho vyjádření. Chce poděkovat zpravodaj za zprávu. Eh, stínový zpravodaj pan Takula považuje za velmi důležité, aby při financování nevládních organizací jsme se zaměřili nejen na kritéria rozdělování peněz, ale i na skutečnost, za jakým účelem se ty finanční prostředky použijí. Vítá možnost eh, eh, poskytnout financování, pakliže jsou tyto nevládní organizace proti základním eh, evropským hodnotám, jako je demokracie a lidská práva. Další důležitou otázkou, když hovoříme o financování obecně, zabránit zbytečným správním překážkám. Společným kritériem pro všechny nevládní organizace to je důležité, důležitý cíl, ale pro malé organizace může být příliš náročné. I malé nevládní organizace je třeba brát v úvahu, když, hovoří, když rozhodujeme o nových pravidlech transparentnosti, protože to jsou právě ty, které mají největší potíže se eh, byrokracií, ale podporuje i to, aby kritéria pro všechny organizace byla stejná. Děkuji. Děkuji. Vážení poslanci, já chci jménem komise poděkovat za tuto zprávu a za veškeré debaty, které jsme vedli v říjnu, listopadu eh, loňského roku i za komunikaci se spravodajem, i s konzultanty, kteří pomohli schromáždit veškeré informace. Plně s vámi souhlasíme v tom, že nevládní organizace jsou nezbytné pro provádění evropských politik nejsou jedinými aktéry, ale přesto sehrávají důležitou úlohu, to je třeba si uvědomit. Proto také souhlasíme s některými těmi vyjádřeními, která zde dnes odpoledne zazněla. Máme dojem, že tato zpráva je navržena v takovém poněkud negativním duchu vůči úloze nevládních organizací, které mají institucím pomáhat realizovat evropskou politiku. Jsme také poněkud překvapeni eh, těmi doporučeními zpravodaje ohledně opatření, která bychom měli učinit. Jsou tam jistě dobré body, tom směru, že třeba má komise eh, zlepšit transparentnost, máme zde důležitá opatření, systém FTS, který vznikl díky našemu doporučení parlamentem, byl vypracován parlamentem. Eh, ten se pomalu vylepšuje, ale rozhodně je zde ještě prostor eh, k vylepšení. Já bych se ráda vyjádřila k některým bodům, kterých jsme si ve zprávě povšimli a o něž jste se zmínili i dnes odpoledne vy, zvláště co se týče eh, odpovědnosti a kontrole nevládních organizací, kterým se parlament věnuje. Nevládní organizace patří k aktérům, k důležitým subjektům. Je to eh, důležitý aktér, i když patří k menšině. Ale když se podíváme na zpětnou vazbu eh, ohledně realizace projektů ze strany nevládních organizací, eh, nemyslí si komise, že tato specifická skupina eh, aktérů by měla být podrobena jinému režimu než všichni ostatní. A co se týče některých doporučení v této zprávě, ta volají po přísnějším zacházení s nevládními organizacemi. Na, na, navrhuje se zde systém kontrol s odpovídající frekvencí eh, rizikové analýzy a s výběrem eh, právních nástrojů k provádě, eh, ke kontrole provádění, zvláště v případě, že dojde k podvodům nebo nesrovnalostem. Takové kontrole, kontroly jsou pravidelně prováděny a v případě potřeby také jsou učiněna nápravná opatření. A to se týká nevládních organizací, ale také všech ostatních. A neplatí to více pro nevládní organizace než pro ostatní subjekty. Některé ty návrhy, které se ve zprávě objevují, by podle nás eh, mohly značně stížit eh, život nevládních organizací. Ku příkladu informovat o počtu zaměstnanců, eh, o tom, jestli je nevládní organizace součástí sítě, někdy musí být součástí sítě a způsobile náklady na práci v síti, i ty se musí eh, odstnout eh, v žádosti, kterou předají komisi. A bylo řečeno, že Eh, tyto náklady neuhradíme, pakli, pakliže toto nebylo předem nahlášeno. To je transparentnost ex ante eh, při zveřejnění eh, výzvy k podání nabídek. Komise je rozhodnuta v rámci návrhu nového finančního nařízení, které jsme podali, na pomoci realizaci rozpočtu eh, za použití méně papíru, zjednodušení správních postupů a domníváme se, že některé návrhy eh, v této zprávě nejdou tímto směrem. Dále zde také zaznělo zazněla poznámka k harmonizaci pravidel a centralizovaných pravidel, co se týče řízení. Ano, máte pravdu, harmonizace je nezbytná, protože i specifické programy se někdy vzájemně liší a tím pádem se subjekty, které se účastní různých programů, se dostanou do situace, kdy někdy sami nevědí, v čem ty rozdíly spočívají. To vlastně vyplývá z těch specifických pravidel. Finanční nařízení již počítá s poměrně obsáhlým rámcem a snaží se směřovat k harmonizaci pravidel, transparentnosti a kontrole. Jako ku příkladu máme veškerá pravidla, co se týče publikací ex ante, zveřejňování návrhu, eh, informace o příjemcích zveřejnit, eh, jednotná pravidla eh, pro výkaznictví, účetnictví. To všechno už v nařízení je. Ale domníváme se, že bude možné dosáhnout další harmonizace a lepší transparentnosti, když, když přejdeme Eh, vlastně k elektronickému podávání nabídek, na tom pracujeme. Má, budeme mít elektronické vstupní body, kde budeme schromažďovat informace pro všech příjemců eh, grantů a e, subjektů e, kontrahovaných. Takže ano, jak ve zprávě stojí, ten prostor ke zlepšení je velký a my se snažíme tedy směřovat k digitalizaci zprávy kontraktů, tak abychom i vám mohli poskytovat kvalitnější údaje. A potom několik slov eh, k proveditelnosti financování. Komise byla poněkud překvapena některými hodnoceními v této zprávě, protože Eh, vlastně viditelnost finančních prostředků, které dostali eh, nevládní organizace a všichni ostatní příjemci, eh, ta viditelnost je povinná. O tom informujeme předem v detailních podmínkách výzvy k podání nabídek, takže to je zcela jasně řečeno v článcích nařízení, promiňte, v článcích smluv, které jsou podepsány s příjemci, se všemi nevládními organizacemi, že tu viditelnost musí, musí zajistit. To je naprosto nezbytná podmínka a také to eh, patří eh, k, ke kontrolovaným aspektům. A pak, když ta viditelnost nebyla zajištěna, ta komise může sáhnout k nápravným opatřením. Někteří z vás se vyjádřili k otázce definice nevládní organizace. A ta debata eh, o této definici v parlamentu již probíhá dlouho a v komisi také. Eh, Evropský parlament vypracoval několik studií, které potvrzují, že by to mohlo být kontraproduktivní, protože právní rámec ve všech 28 členských státech se tak liší, že není možné dnes už takové společné definice dosáhnout. A prozatím to ani není cílem. Komise v návaznosti na vaši žádost před více než pěti lety se pokusila v systému účetnictví popsat rozdíl mezi ziskovými a neziskovými organizacemi, ale jak jste někteří z vás správně upozornili, ne všechny neziskové organizace jsou zároveň nevládní organizace. Takže prozatím společná definice není na pořadu dne. Uzavřu tedy tím a vrátím se k té transparentnosti. Ano, systém FTS který provozujeme a který nám poskytuje maximum údajů, rozhodně údaje, které jsou povinné podle finančního nařízení. To se snažíme zlepšit. Využíváme proto návrhy, které většinou pocházejí odsud z parlamentu a doufáme, že pomocí digitalizace řízení evropského rozpočtu a jeho provádění se nám již brzy podaří vám začít poskytovat mnohem přesnější informace. Děkuji. Děkuji a konečně dám slovo zpravodaji panu Píprovi. Já Dank. Děkuji, paní předsedkyně. I hned ke komisi. Mám pocit, že tam vzniklo několik omylů, buď schválně špatně chápete mou zprávu, anebo jste prostě ji skutečně špatně pochopili. Já jsem na žádném místě nehovořil o podvodech. Já jsem nikdy neřekl, že nevládní organizace podvádějí. Jedině, co chceme, je více transparentnosti. A pokud komise říká ano, všichni jsou zavázáni dokládat veškeré ty věci, dokládat, co s těmi penězi dělají, to je možné, tomu věřím, ovšem to se odehrává v určitém uzavřeném procesu. My jako poslanci nemáme vůbec žádný přístup k těmto informacím, vůbec nevidíme do toho, jaké cílové dohody máte s těmi nevládními organizacemi, jakým směrem to tedy skutečně jde. A co, čemu se velice divím, vy vůbec nemáte pocit na komisi, že je tam nějaký problém. Já jsem se naučil dělbu státní moci ve škole, legislativa, exekutiva, judikativa. A tady se jaksi samozřejmě předpokládá, že exekutiva může dělat školení pro lobbysty, kde je školí, jak nejlépe můžou ovlivňovat poslance členských států. No to mi prostě nejde do hlavy a Evropská komise vůbec nemá pocit, že by to mohl být nějaký problém. No, já bych býval očekával, že se o tom vyjádříte. Samozřejmě sdílím poznámky dámy z komise, že by to zapříčinilo mnoho byrokracie. To si skutečně nepřejeme. Tady sdílím i poznámky kolegů. Ale ty veškeré ty notifikační povinnosti, které existují, ty musí být sjednoceny. To je to hlavní, aby extrém, externí osoba, tedy osoba na zvenku, byla schopna ty věci vůbec pochopit a vyhodnotit. A myslím si, že to je oprávnění požadavek. A paní z komise hovořila o tom RTS systému. Myslím si, že kdybychom společně ještě do, rozpracovali, dopracovali a celé ty notifikaci skutečně opřeli o společný základ, kdyby všichni dělali to tež, tak bychom se rozhodně pok- pohnuli o krok vpřed ke kolegům údaje. Já jsem můžu říct, že já nejs, mě také nelíbí ty údaje, které mám v těch úvodních ustanoveních. My jsme si to takto vyžádali eh, externě jako posudek. Tito lidé se obrátili a měli s tím mnoho práce na komisi a nedostali žádné údaje. Já jsem položil jednoduchou otázku mimo horizontu. Tam máme skutečně ten, ten povinné konečného příjemce a mimo, povinné, mimo strukturální formy, kde máme ten týž závazek konečného příjemce, že tedy členské státy musí zveřejňovat konečné příjemce. Stejně tak je to eh, v, v zemědělské politice. Tam to je, některé programy v oblasti rozvoje či ekologie, tam to tak je, tam je skutečně povinnost zveřejňovat konečného příjemce a my to chceme i v případě těchto nevládních organizací. Organizací nechceme nic více, ani nic méně, je to celá jednoduchá otázka, točíme se v kruhu a prostě ty ty čísla nedostaneme. A já, Martino, stejně tak eh, velice málo souhlasím a nelíbí se mi ty údaje, které my jsme poskytli. V tom s vámi naprosto souhlasím. Nelíbí se nám to stejně jako našim liberálním kolegům a většině jistě dalších kolegů zde na výboru. Je třeba, aby komise se více snažila a skutečně nám nějaké údaje poskytla. Tady ta zpráva, ta nejde o to, abychom hodnotili veškeré současné strany a lobbysty, jde nám o to podívat se pouze na ty, kteří dostávají peníze z evropského rozpočtu. Pouze o ty nám jde. A tady si myslím, že je naprosto oprávněné, abychom vyžadovali více transparentnosti. A velice pozorně sledovali to, jak vůbec komise postupuje strategicky, politicky, tak, aby skutečně ty peníze používala tak, jak je použít chce, jak to pokládá za správné. A to je to, co jde. Jak, co tedy pokládá komise za správné? A kde je kontrola parlamentu? Považujeme my za správné to tež, nebo máme jiné představy? Tady se kontrolují či podporují lobbystické zařízení, která skutečně průkazně pracují s fake news. Tady mohu přejít s konkrétními příklady. A mnoho lobistických zařízení pracuje také proti cílům Evropské unie, proti cílům evropských institucí. I toto je tak prostě, je to daná skutečnost. Je třeba, abychom se tím zabývali. Zda skutečně chceme subvencovat naše vlastní nepřítele. To jsou věci, kde musíme asi nejdříve vytvořit eh, vůbec povědomí o této problematice u všech, který se dotýká. A to, co řekl Bart, ano, v mnoha oblastech jsme příliš komplikovaní, souhlasím. Někdy skutečně jak si přestřelujeme. A mm, není možné jinak postupovat. V případě, že jsme přespřeli, tak se prostě musíme vrátit o kousek zpět, korigovat to. Takže prosím, Bárte, můžeš něco samot navrhnout, eh, sám s něčím přijít a my to do zprávy zapracujeme. Kolega Salavenka argumentoval obdobným směrem. Doufám, že jsem na někoho nezapomněl. Definice nevládních organizací podle mě nepotřebujeme, ale musíme nevládní organizace, musíme k ním přistupovat podle jednotných kritérií a pak to je prověřovat. To je ten cíl, o který nám jde. Těším se na diskusi, těším se na požadovací, pozměňovací nástroje, na vrhy a na vyjednávání. Předsedkyně, děkuji, tím jsme dospěli k eh, konci schůzy, schůze výpočtu pro rozpočtovou kontrolu. Budeme mít nyní společnou schůzi s výborem pro rozpočet, jde o finanční nařízení a chceme mít slyšení EIB a veřejných bank k návrhu eh, si myslím, já jsem si to mohla vyslechnout u sebe v kanceláři, ale myslím si, že by bylo velice zajímavé, kdybychom se tam nakonec vyslechli všichni. Takže prosím, myslím si, že můžeme říct, aby přišli k nám do sálu.